odložit a projednat po dalším bodu. Předám tedy nejprve slovo panu komisaři, aby zareagoval na otázku, kterou bez pochyby jistě zná, protože mu byla předložena předem písemně. Prosím. Indeed, Mr. President, uh, Ano, pane předsedo, vážení poslanci. Komise považuje za velice důležitou bezpečnost a zdraví při práci v Evropské unii. A víme, že Evropský parlament se o tuto oblast také velice e, zajímá. Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci na období 2007 až 2012 měla pozitivní dopad v Evropské unii, jak to potvrdilo e, nedávno publikované hodnocení. Toto hodnocení potvrdilo důležitost evropské dimenze pro bezpečnost a zdraví při práci a také dobrý strategický přístup. Strategie byla relevantní eh, s ohledem na snižování eh, nehod při práci a také pokud jde o eh, implementaci legislativy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Ukazuje se, že cíl snížení o 25 nehod při práci, že tohoto snížení by bylo dosaženo v roce, bylo dosaženo v roce 2012. Ukazuje se, že tato strategie je velice eh, důležitým nástrojem pro koordinaci eh, iniciativ jednotlivých členských států směrem ke společné politice. S ohledem na příspěvky všech organizací, především pak zástupců eh, veřejných orgánů členských států, sociálních partnerů, zainteresovaných stran a expertů jsme 31. května 2013 zahájili eh, konzultaci online a to současně s publikací hodnotící zprávy. Eh, konzultace skončila 26. Eh, srpna 2013 Obdrželi jsme více než 500 e, odpovědí a komise je v současné době analyzuje. Komise se rozhodne, pokud je o následující kroky, kroky s ohledem právě na tyto odpovědi. E, zároveň e, se zohlední příspěvky dalších institucí, jako je například vaše usnesení z roku 2011 o přeskumu v polovině období a také budeme brát ohled na usnesení Eh, poradního výboru pro bezpečnost a zdraví při práci. Jakákoliv, jakýkoliv strategický rámec pro bezpečnost a zdraví při práci musí vycházet z důkazů, tak abychom jasně identifikovali předenou hodnotu EU, abychom identifikovali priority a také dopad na pracující a společnosti. Hodnocení dosavadní strategie si vyžádalo eh, Ehm, soustředění se na nejdůležitější oblasti. Hodnotili jsme eh, dopad na pracující stejně tak jako na malé a střední podniky a také jsme zohledňovali různé kontexty v členských státech. Podařilo se nám identifikovat nejrůznější eh, problémy, na které se budeme muset soustředit v budoucnosti. Současně komise provádí hodnocení celkové legislativy EU v této oblasti. Veřejná konzultace měla za cíl zlepšení transparentnosti a zvýšení eh, zahrnutí veřejnosti. To jsou základní body eh, procesu vytváření politiky v EU a s tím souhlasí veškeré instituce. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Máme tady mezi námi autorku této otázky. Pan komisař eh, zareagoval jako první, ale eh, teď dáme slovo autorce dotazu. Paní Pervan Berenč, eh, máte pět minut. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Bylo to trošku zmatené z hlediska časového harmonogramu, omlouvám se. Děkuji vám za tuto informaci o po konzultačním procesu Evropské komise, protože se vychází z dotazu, který předložil výbor pro zaměstnanost a sociální věci. A v náš výbor to vidí tak, že bezpečnost a zdraví při práci není zrovna dobře ošetřeno, protože na počátku eh, tato komise sdělila strategii 2020, kde také měla být součástí této strategie strategie pro bezpečnost a zdraví při práci. A předseda komise ještě v minulém roce, když hovořil o stavu Unie, tak řekl, že otázka evropského modelu je otázka evropské konkurenceschopnosti. A pro nás bezpečnost a zdraví při práci jsou v centru evropského sociálního modelu. A u nás vznikl dojem, že se krize používá jako záminka a že proto byla strategie odsunuta na okraj. To sice není zdůrazněno v otázce k ústudnímu zodpovězení, ale například tématem e, onemocnění páteře se již nezabýváme a mě by zajímalo, proč tomu tak je, pane komisaři, protože tato strategie pro bezpečnost a zdraví při práci ta byla uznána všemi aktéry, že to není pouze střed sociálního modelu, ale také součást modelu pokroku, aby členské státy šly vpřed správným směrem. A jaké tady vznikly překážky? Výbor pro zaměstnanost o této otázce jednal a také o navrhovaném usnesení a my nechceme polemizovat, my chceme pouze vědět, proč v současných souvislostech vznikají různé překážky. Proč nemůžete jménem kolegia říci, tato nutná strategie bude znovu započata od schválení v Evropském parlamentu v lednu 2011 se zabýváme neustále dopady krize na nejslabší členy společnosti a tady vidíme, že taková ta strategie by byla také nutná. Právě kvůli krizi je třeba tuto oblast zintenzivnit. My jsme znepokojeni, že krize je používána jako pláštík, tak aby základní aspekty evropského sociálního modelu byly ponechány stranou. Strategie, která kdysi vznikla, ta musí být modernizována, protože se vyvíjejí technologie, a protože existují nové potíže, nové technologie, proto se parlament například také zabýval stresem na pracovišti. To součástí strategie kdysi nebylo, ale je to stále nahávější věc. A otázka dopadů krize se také musí řešit. Ano, dobrá, vy jste provedli konzultace, to je v pořádku, tím se dostáváte vpřed, ale jménem našeho výboru poukazujeme na to, že takováto strategie je prostě opožděná. My jsme kdysi měli jistou naději, ale tady v této oblasti nadále existují velké deficity, kterých litujeme. My doufáme, že se ještě jednou do toho pustíte a proto se ptáme, jaké překážky vznikly a proč to tak proběhlo. Děkuji Pervánč, nyní řečníci za jednotlivé parlamentní skupiny na dvě minuty. Nejprve vystoupí za EPP pan Čaba Ery. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Vyslechl jsem si velice pečlivě vaši odpověď a jsem rád, že komise považuje otázku zdraví a bezpečnosti při práci za důležitou. Chtěl bych říci, že tato strategie je důležitá také pro nás, a to natolik, že jsme dokonce schválili několik usnesení k tomuto tématu naposledy v červenci, kdy předseda našeho výboru ehm, zmínil eh, tuto problematiku a my jsme vyžáda, se vyžádali v roce 2011 při střednědobém přeskumu, aby komise do roku 2012 byla eh, obnovena, eh, aktualizována. V podstatě jsem řekl všechno eh, důležité, jenom bych asi podotkl, že bohužel komise nesplnila časový termín, teprve teď skončila s konzultacemi a jediné, co zatím víme, že výstupy z konzultací jsou pozitivní. Nicméně hodnotící dokument jsme zatím nehovoří o žádném konkrétním datu, kde by měla být hotová obnovená, aktualizovaná strategie. Přitom se jedná o oblast nesmírně důležitou. Je to oblast ve výhradní pravomoci Evropské unie, jde o otázku zdraví, bezpečnosti, jde o lidské životy a je to tedy problematika nesmírně důležitá také z hlediska konkurenceschopnosti. Jinými slovy, transparentnost a předvídatelnost je v této oblasti důležitá pro zaměstnavatele i zaměstnance a je v zájmu eh, evropských podniků, aby se situace vyjasnila. Proto si myslím, že tato váhavost eh, a určitý pomalý pokrok v této oblasti, a tady souhlasím s paní předsedkyní, eh, je kontraproduktivní a vede to k chaotickému jednání, nedostatku stability a může to sebou nést také závažná rizika a hrozby, jež budeme muset nějakým způsobem řešit. Takže, pane komisaři, eh, proč není možné tu strategii schválit? Co vám v tom brání? Děkuji. Gracias. Děkuji vám, pane Éry, nyní na dvě minuty. Jménem socialistů pan Alejandro Serkas, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, eh, za to, že jste dorazil v takto pozdní hodinu. Děkuji vám za to, že jste potvrdil, že i pro vás, stejně jako pro nás, jak už říkala paní eh, předsedkyně a ostatní koordinátoři, je tato otázka znepokojivá. Já bych se rovnou eh, zeptal na to, že to znepokojení na naší straně je skutečně eh, velice zásadní, protože se jedná o důležitou problematiku. A my jsme znepokojeni, protože eh, zaprvé tady byl termín roku 2012, eh, doposavat se příliš nestalo a my nevíme úplně přesně, proč zdá se, že hodnocení doposavat která jste schromáždili z konzultací, jsou pozitivní, takže se chci zeptat, čemu připisujete to spoždění, protože v tuto chvíli vlastně z vaší strany ani neznáme další přesné datum, do, které bude, do kterého bude strategie k dispozici. Asi to není proto, že by si kolegové mysleli, že právě teď v krizi je potřeba řešit i jiné záležitosti a netlačit na podniky s dalšími byrokratickými Eh, předpisy, ale včera tady v parlamentu eh, byli zástupci odborových svazů ze Španělska, hovořili o tom, eh, k jakým závažným úrazům na pracovišti v historii naší země došlo. Je to otázka sociálních jistot, solidarity a toho, že zaměstnavatelé, běžní lidé žádají určité e, záruky na pracovišti. Moje druhá otázka, pane předsedo a pane komisaři, se týká toho, že e, nám chybí v tuto chvíli e, směrnice například pro karcinogenní látky, ale také aktualizace již existujících směrnic. Proto bych chtěl připomenout článek 31 Charty práv, která který eh, nabízí celou řadu otázek, na něž eh, doposavat nedostáváme eh, odpovědi. Pokud nebudeme tuto situaci řešit, zhoršíme situaci pro evropské pracovníky, kteří nebudou brát Evropu jako spojence, ale spíše nepřítelem. Děkuji. Pan předseda, děkuji Alejandro a jménem liberálu na dvě minuty vystoupí paní Harkin, prosím. Já bych chtěla poděkovat komisaři eh, za odpověď, ale zklamala mě. Podle mého názoru, komisaři, potřebujeme evropskou strategii pro bezpečnost a zdraví při práci z celé řady důvodů a potřebujeme ji nyní. Podle mého názoru není žádná strategie. Národní programy eh, možná nebudou eh, pokračovat, nebo přinejmenším ne tak intenzivně. Intenzi- implementace se může snadno narušit a vidíme zde, že prevence není vnímána jako priorita. Prevence je zásadní. Podle mého názoru je to důležitá součást ve jakékoliv eh, strategie v oblasti zdraví. Když není evropská strategie, není žádná jednotnost, nemáme žádnou implementaci na evropské úrovni, nemáme žádnou přidanou hodnotu. A evropská, eh, evropský přístup je tak méně důležitý. A opět se zkrátí, eh, ztrácí prevence. A v období eh, Eh, snižování eh, rozpočtů. Eh, víme, že je těžké cokoliv prosadit, ale je jasné, že prevence jakýchkoliv zranění je určitě dobrou investicí. A v Londýně ehm, například existují velké problémy se stresem. A poukazuje se na to, že je nutné například eh, v finančním průmyslu eh, změnit kulturu, pokud jde o eh, pracovní dobu a stres. Já se ptám, kde je prevence. A když nebudeme mít evropskou strategii, situace se nebude zlepšovat. Nedochází také k dostatečné implementaci směrnice o pracovní době v oblasti zdravotnictví. To je špatné pro pacienty i doktory. Zároveň nemě, nemáme odpovídající kulturu práce a odpovídající strategie pro bezpečnost a zdraví při práci. Já bych chtěla říci, že eh, lidé v současné době jsou vystaveni většímu eh, stresu kvůli tomu, že nemají jistotu v práci, není eh, dostatek pracovních míst. Pokud bychom měli strategii EU pro zdraví při práci, myslím si, že by to bylo dobré, určitě by to velmi pomohlo. Já Vítám eh, dohodu týkající se směrnice o elektromagnetických polích. Nicméně, jak řekl eh, kolega Ry a další eh, komisaři, jaké překážky máte? Proč jste to ještě nerealizovali? Děkuji a nyní na minutu a půl za zelené paní Deli. Děkuji, pane předsedo. V roce 2011 tento parlament hlasoval velkou většinou o mé zprávě, která hodnotila politiku Evropské unie v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci do roku 2012. Vyzývali jsme proto, aby jsme se podívali na kritické podmínky v Evropě. Jenom několik čísel. Každých pět e, sekund je nějaký pracovník e, obětí úrazu nebo nehody na pracovišti a velice často také lidé umírají. Nesmíme zapomínat na podmínky práce v Evropské unii. Od té doby, co byla schválena moje zpráva, komise mlčí pokud jde o obnovení této evropské strategie. A to nás velmi znepokojuje, protože zde máme právní vákuum. A to je nesmírně závažné. Poslední rok nedošlo k žádné politické koordinaci v Evropě, pokud jde o bezpečnost a zdraví při práci. A co bude v následujících sedmi letech? A neustále jenom slýcháme, že eh, komise říká, eh, bezpečnost a zdraví při práci není priorita. Proč? Protože je to eh, asi příliš drahé. Nicméně my s tím nesouhlasíme. Je třeba mít evropskou strategii pro bezpečnost a zdraví při práci, která mu vstoupí v platnost od 1. ledna 2014. Chceme, aby tato strategie pokrývala veškeré pracovníky také v oblasti maskuloskeletárních onemocnění, v oblasti stresu. To jsou záležitosti, kterým se musíme věnovat a myslím si, že je neetické ignorovat tyto problémy. Je to také z ekonomického hlediska špatné ignorovat nehody a úrazy při práci. Hovoříme o pětistech miliardách eur. Evropská unie musí chránit všechny pracovníky. Zaměstnanci nesmí přicházet o život, eh, když eh, pouze pracují. Potřebujeme strategii a očekáváme, že komise tuto strategii připraví. Děkuji. Eh, toto kolo vystoupení uzavře vystoupením v délce jedné minuty paní Suberzáku NGL. Děkuji, pane předsedo. Lucembursko poslední eh, dva roky se podílí na moderním otroctví, rekrutuje na francouzsko-lucemburské hranice portugalské pracovníky, nedají ani minimální mzdu, pracují v nelidských podmínkách. Jde o jednu konkrétní společnost, která dostala 67 tisíc euro z evropských fondů. To je skutečný skandál. Nejedná se ovšem o ojedinělý případ. Dnes v Evropské unii eh, musí často zaměstnance pracovat za jakýchkoliv podmínek. Je to v 21. století, ale přitom pracují za podmínek 19. století. Pokud jde o bezpečnost práce, samozřejmě, že se vystavují obrovským rizikům. Potřebujeme získat potřebné údaje, řádně situaci posoudit, protože víme, že dochází k řadě úrazů, které vůbec nejsou hlášeny, úřady o nich nevědí, nevědí, že pracovníci žijí v obrovském strachu. Proto je potřeba toto veřejně prošetřit a aktivně bojovat proti nejistému zaměstnávání, které často jde ruku v ruce s vyšší četností úrazů a e, zdravotních problémů. Jde o naléhavou záležitost, která by se měla odrazit v evropských eh, politikách, které dostatečně zdraví a bezpečnost při práci nezdůrazňují. Děkuji eh, nyní další kolegové, eh, kteří mm, budou vystupovat svým vlastním jménem. Nejprve paní Edith Bauer má slovo na dvě minuty a munkahelyi biztonság és egészségvédelem önmagában is fontos, ahogy ezt ön is hangsúlyozta. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Bezpečnost a zdraví při práci jsou důležité, ale také přispívají do značné míry k neutralitě konkurence. Ukazuje se, že eh, ale strategie konkurence a stopnosti nemají eh, aspekt eh, pro bezpečnost a zdraví při práci. Statistiky ukazují určitý pokles kvůli tomu, že se ztrácí pracovní místa, ale 53 zaměstnanců stále má problémy kvůli zdraví v práci. V některých odvětvích ehm, existuje pro pracující velké nebezpečí. A zároveň ale musíme zohlednit zájmy malých a středních podniků. A pracovní podmínky se v současné době mění kvůli novým technologiím, ale zároveň jsou zde další faktory, a jak eh, vybavení a přístroje stárnou, objevuje se celá řada nových rizik. Ehm, více než 2,5 eh, milionu zaměstnanců je eh, nějakým způsobem postiženo nehodami při práci a eh, velké, velký počet jich také umírá. Tisíce lidí eh, umírají v důsledku úrazů v práci v Evropské unii. Nedávno také v mé zemi eh, došlo k nehodám. 90 tisíc lidí eh, se stalo tělesně postiženými v důsledku nějakého úrazu v práci. Přistoupili jsme k dohodám MOP a tyto dohody by měly být implementovány v evropské legislativě, ale často nedochází k jejich prosazování. Myslím si, že je v každém případě nutné, aby komise předložila novou strategii týkající se eh, také nových eh, nebezpečí v práci. Děkuji, Edith. Nyní má dvě minuty paní Estrea. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Evropský parlament se snaží posílit zdravě bezpečnost pracovníků při práci. Je to pro nás velká priorita. Evropská strategie pro tuto oblast eh, vznikla v roce 2002 a taky myslím jenom logické, že je potřeba tuto strategii zaktualizovat. Mělo to k tomu dojít v roce 2012. Nyní se tady ptáme komise, proč došlo ke spoždění a kdy můžeme novou strategii čekat, tak aby byla schopná aktuálně reagovat na současnou situaci a potřebu pracovníků, legislativa o ochraně například těhotných žen a kojících žen, to je další potřebná legislativa, k níž zpracovávám zprávu. V červenci Pardon, v roce 2010 Evropský parlament schválil moji zprávu, která se týkala těhotných žen. Bohužel byla zablokována v radě s tím, že komise s tím nic neudělala a nepokusila se situaci v radě odblokovat. Jedná se tedy jenom o jeden příklad za všechny. Jak už řekli předřečníci, parlament chce zlepšit legislativu taky, pokud jde o ochranu pracovníků eh, před eh, muskuloskeletárními onemocněními, revmatitidou, což jsou onemocnění eh, postihující miliony eh, lidí a představující následně vysokou zátěž pro systémy zdravotnictví a sociálního zabezpečení. V Evropské unii 25 eh, dlouhých absencí eh, z práce je zdůvodněno právě muskuloskeletárními onemocněními. Vím o tom velice dobře, protože předsedám parlamentní skupině pro tato onemocnění. Takže, pane komisaři, myslím, že je zjevné, že novou strategii potřebujeme. Potřebujeme strategii, která bude v souladu eh, se současnou dobou a s potřebami naší společnosti. Děkuji. Nyní na dvě minuty vystoupí paní Jazlověcká, prosím. Děkuji, paní předsedající. Šanovní państwo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. po různých změnách smlouvy Evropská unie spolu s členskými státy má nadále zodpovědnost za veřejné zdraví a za politiku na pracovišti. Mnoho členských států se zdráhá prosadit vyšší normy v této oblasti. Já se domnívám, že otázka bezpečnosti a zdraví při práci jasně ukazuje, že opravdu strategie od roku 1998 přinesla pozitivní ovoce a proto musíme stále poukázat na to, že toto byly fakultativní prvky a také strategie změnila dokonce legislativu. Já se do, domnívám, že v budoucnosti budeme potřebovat ještě další analýzy. A jsem překvapená, že komise se rozhodla až velice pozdě předložit novou strategii. Zlepšení standardu v této oblasti jsou nutné, abychom mohli splnit naše cíle související se strategií 2020. Stárnutí obyvatelstva a také prodloužení pracovní aktivní činnosti mnoha lidí nás nutí k tomu, abychom na evropské úrovni schválili strategii, která umožní aby lidé, kterým je více než 55 let, mohli pracovat ve zdravém prostředí. Také je třeba posilovat podmínky bezpečnosti na pracovici. A to se týká samozřejmě i mladých lidí, čímž by se mohla posílit jejich profesní mobilita. Pak existují také technologické změny, které mají přímý dopad na situaci na pracovišti. Evropská komise opakovaně zdůraznila, že strategie 2007 až 2012 vedla k pozitivním výsledkům v celé EU. Existují však oblasti, které můžeme ještě zlepšit. A proto se chci dozvědět, proč ne byla vypracována nová strategie do roku 2020. Děkuji vám, paní kolegyně. A poslední vystupující této diskuzi bude paní Kosteo má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za vaši přítomnost na dnešní diskuzi. Souhlasím s kolegy z výboru pro zaměstnanost, že je znepokojující, že dochází k tomuto spoždění, pokud jde o novou strategii. Pane komisaři, ehm, Každý rok eh, umírá na pět tisíc lidí, řada z nich eh, v Irsku, dokonce eh, ve dvou případech se jednalo o děti. Je potřeba okamžitě aktualizovat současnou strategii. Přejeme si novou strategii nejpozději v roce 2014, jakékoliv spoždění je nepřípustné, zvláště když se podíváme na důvody, proč je tato strategie potřeba, protože se stále častěji používají chemické látky, roste počet muskuloskeletárních onemocnění, stárnou pracovníci, zvyšuje se stres a tak dále. Toto vše je třeba řešit prostřednictvím nové strategie. Bezpečnost a zdraví při práci, to je strategie velice důležitá pro pracovníky, ale i pro firmy a pro ochranu sociálního modelu. Firmy eh, snižují eh, počet dnů, kdy zaměstnanci jsou na neschopence, zvyšuje se také spokojenost pracovníků ve firmách, kde dobře funguje bezpečnost a zdraví při práci. Potřebujeme tuto strategii také pro posílení konkurenceschopnosti. Musí to být strategie, která bude odpovídat potřebám 21. století. Pane komisaři, dosavadní spoždění bylo více než dlouhé, je potřeba okamžitě eh, zpracovat její aktuální verze. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Hlásíte se s dotazem? na paní Emer, na paní Kosteo, anebo se chcete přihlásit mezi nezapsané eh, řečníky. Máte modrou kartu, nebo jak je tomu? Příspěvek byl mimo mikrofon. Pan předseda eh, Chorvatská poslankyně, jestli jsem to eh, dobře pochopil, tak eh, chcete využít bílou kartu a chcete se přihlásit jako nezapsaná řečnice na závěr dnešní diskuze. Je to tak? Ano, tak samozřejmě v tom případě máte slovo, máte jednu minutu na své vystoupení a jsem velice rád, že máte zájem o dnešní diskuzi. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, ispričavam se na pogrešci Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A podle posledních údajů více než 4 miliony eur ročně A jsou, a, eh, eh, cí, jsou, je obnos, který a představují úrazy na pracovišti. Eh, dochází často k tomu, že se eh, pravidla pro bezpečnost a zdraví při práci ignorují a že nikdo neví, nebo že eh, málo kdo zdůrazňuje, jak důležité je bránit se úrazům na pracovišti. Prevence je cesta, kterou bychom se měli vydat. Je potřeba chránit bezpečnost a zdraví našich pracujících. Samozřejmě to všechno má také hospodářské dopady. Každý pracovník v Chorvatsku si eh, bere 10 dní nemocenské. To představuje 110 hodin ročně, takže to má velké ekonomické dopady. Proto je zásadní eh, urychlit tuto strategii tak, abychom měli jednotný přístup na úrovni EU. Jo, Děkuji vám, paní kolegyně. Ještě než na závěr předám slovo panu komisaři, chci ještě zdůraznit jednu skutečnost, která mě eh, zaujala, pokud je o dnešní jednání. Eh, my jsme se tady vyslechli jedenáct vystoupení a z nich devět eh, byly ženy, ženy poslankyně a já si myslím, že to je věc, která stojí za povšimnutí. Je to tlumočeno? Vše v pořádku? Takže zopakuji, z 11 vystupujících eh, dnes eh, devět eh, byly ženy, což myslím, že stojí za povšimnutí. Nebudu z toho vyvozovat žádné závěry, ale je to velice dobře. Pouze dvě ženy, které jsou zde přítomny, se nezapojily do diskuze a bohužel už nemůžeme dalším předat slovo, ale každopádně ta účast ta poslankyně mě zaujala. Myslím, že to je věc, která stojí za povšimnutí. Je to významná věc. Devět poslankyň z jedenácti poslanců, kteří vystoupili v dnešní diskuzi. Pane komisaři, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že každý, kdo se zúčastnil této diskuze, zejména potom paní Beres, která kladla tuto otázku týkající se eh, strategie, eh, asi ocení širší kontext eh, aby bylo všem jasné, že současná ekonomická krize způsobuje značné škody nejen pokud jde o ztrátu pracovních míst v Evropě, ale také pokud jde o pracovní podmínky. Je potřeba zesílit naše úsilí abychom pracovní podmínky v Evropské unii zlepšili, a to pro všechny kategorie pracovníků. V posledních letech komise vedla trvalý dialog se všemi zainteresovanými stranami v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci. Také eh, proto, aby se nám podařilo dosáhnout pokroku, kterou jsme dosáhli například pokud je o expozici elektromagnetickému poli. Vítám úžasnou podporu, která zde jde napříč politickými stranami, pokud jde o strategii pro eh, zdraví a bezpečnost při práci. Alespoň pokud jde o podporu politických skupin, které dnes v diskuzi vystoupily. Já tuto podporu vítám, protože si myslím, že bez takto široké politické podpory bychom neměli možnost dosáhnout pokroku. Pan Éry a paní Bauer zmínili zásadní věc. Jenom bych vysvětlil, že se jedná také o otázku jednotného trhu. No, nastavení rovných podmínek hry, eh, spravedlivá hospodářská soutěž eh, na jednotném trhu znamená, e, že musíme dbát e, na nastavení rovných podmínek také v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Ale dovolil bych si zmínit dva jiné aspekty. Jedním z nich je externí dimenze. V nedávné době e, jste asi zaznamenali, že jsem jménem Evropské unie byl účasten velice důležitého dialogu, který se týkal zdraví a bezpečnosti v transformujících se vznikajících ekonomikách. Ehm, projednávali jsme pracovní úrazy v Bangladeši, v Číně a eh, žádal jsem eh, reakce eh, jakožto Evropská unie a Snažili jsme se eh, řešit tyto nedávné tragické události. Chci jenom ovšem říci, že Evropská unie může být nadále důvěryhodná v této oblasti, pokud bude sama eh, postupovat důsledně v rámci EU ve všech členských státech, které se podílejí na jednotném trhu. Myslím si, že paní Kostelo eh, řekla jednu velice důležitou věc. Poukázala na vazbu mezi zdravím a bezpečností při práci a demografickými změnami. Evropa eh, čelí problému stárnoucí pracující populace, jejíž počet se eh, redukuje, ale eh, nutí nás to ke větší konkurenci a myslím, že v nadcházejících letech budeme muset více investovat do oblasti zdraví a bezpečnosti. Velice se nám to vyplatí. Pokud jde o konkrétní otázku muskuloskeletárních onemocnění, tady není eh, třeba mě eh, nějak pobízet eh, k dalším krokům, protože si význam této problematiky velice dobře uvědomuji. Souhlasím s tím, že krize by nám neměla sloužit jako výmluva. Neměli bychom usilovat o krátkodobá řešení, spíše hledět déle do budoucna a usilovat o dlouhodobé přínosy. Nicméně klíčovou otázkou v případě nové strategie je otázka přidané hodnoty. V době, kdy členské státy dosahují pokroku v takových věcech, jako je například expozice cigaretovému kouři na pracovišti. Tady bylo dosaženo značného pokroku v jednotlivých členských státech, tak jsme zároveň svědky eh, dalších zlepšení v oblasti korporátních eh, postupů a praxí Firmy investují do zdraví a bezpečnosti práce, chápají to jako investice, ne pouze jako výdaj. A za této situace máme důležitý úkol implementovat současnou legislativu, která již nyní existuje. A vyřešit eh, přetrvávající nerovné provádění této legislativy. To je pro nás eh, velice důležitý úkol ještě v rámci tohoto legislativního období. Nicméně osobně nemám žádných pochyb o tom, že kroky v této oblasti jsou do budoucna velice důležité. Dnes ráno tady předseda Barroso zdůraznil význam strategie Evropa 2020 pro budoucí práci komise a jak víte, tak tato strategie má celou řadu úkolů a priorit, které jsou i v oblasti zaměstnanosti. Já si myslím, že silné evropské politiky i silné politiky na národní úrovni, pokud jde o zdraví a bezpečnost při práci, mohou přispět ke zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti, dokonce mohou sehrávat klíčovou roli v naší snaze dosáhnout těch 75% zaměstnanosti. Dokonce i země, které mají eh, už 75% zaměstnanost, či toto procento eh, překračují, mají takhle dobrou legislativu v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Pan předseda Barozo také hovořil o nedostatku odhodlání. Eh, chápe to jako značné riziko, které dnešní Evropě hrozí. Já k tomu mohu říci, že nedostatek odhodlání je skutečně eh, velkým rizikem i v případě této konkrétní politiky, ale vzhledem k tomu, že Evropský parlament vyjadřuje této politické oblasti eh, takovou podporu, věřím, že toto riziko se nám podaří překonat. Děkuji vám za pozornost. Pan předseda, eh, dostali jsme jeden návrh usnesení. Končím tuto diskuzi. Hlasování proběhne zítra v poledne. Chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili